action. Přeji všem dobré ráno. A zahajuji dnešní zasedání. Nejprve jedno sdělení. Příslušné litevské orgány mi podali návrh eh, na zrušení imunity pana Nilse Uršakova kvůli trestného řízení ve smyslu jednání, které eh, porušilo eh, příslušné eh, předpisy členského státu ohledně držení a nakládání s kontrolovaným zbožím. Tyto návrhy předám výboru Jury. Co se týká závěru mezinstitucionálních jednání podle článku 51 odstavec 1, která byla sdělena k 11. listopadu na začátku zasedání, jsme neobdrželi od poslanců příslušného počtu poslanců ani od jedné frakce potřebný počet námitek, tím pádem mohou příslušné výbory teď pokračovat v jednáních. Předseda od rady obdržel její stanovisko v prvním čtení. přičemž stanoviska komise jsou také k dispozici. Jejich tituly budou zveřejněny v zápisu. Tříměsíční lhůta, kterou parlament má na vyjádření, začne zítra 14. listopadu 2020. Předtím, než zahájíme dnešní první hlasovací kolo, dávám slovo panu Kristianu Bušovi, který chce hovořit o své zprávě, e, která byla vrácena e, výboru Eh, a kdy se má eh, provádět meziinstitucionální jednání. Přičemž o jeho návrhu budeme později hlasovat. Je Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. V první řadě chci poděkovat všem kolegům z Evropského parlamentu za včerejší hlasování, za pozměňovací návrhy a Děkuji všem kolegům, stínovým zpravodajům a koordinátorovi Petru Lízemu za veškerou podporu. Včerejší hlasování zdůraznilo, že 5, miliard euro znamená nejenom řešení budoucích pandemí a zvýšení rezilience našeho systému, ale že tento program také přispěje synergeticky a komplementárně ostatním politikám co do zřízení Eh, rezervy základních léčebných prostředků a léčiv pro doby krize. Věřím, že vyjednávání s radou budou co nejkonstruktivnější a skončí ještě před koncem letošního roku, tak aby tento program mohl začít plnit své úkoly pro občany už v lednu 2021. Proto bych rád požádal o vrácení tohoto návrhu do výboru, aby mohla začít eh, meziinstitucionální jednání. Je to článek 59.4 jednacího řádu. Děkuji vám. Děkujeme vám. A teď tedy zahajujeme dnešní první hlasovací kolo. Příslušná témata k hlasování máte v pořadu jednání. Hlasování je možné od 9 do 10.45, platí stejný postup jako předtím, pardon, do 10.15. Všechna hlasování jsou jmenovitá. Teď tedy prohlašuji první hlasovací kolo za zahájené. Hlasovat můžete do 10.15. Výsledky budou zveřejněny ve 12.45. Děkuji vám. vu, vu mettre sa bouche Le, Non. No, oh no, merde. No, test, test, test. Test, test, test. Tyš, tyš, tyš. Dobrý. Test, test. Jo, test, test, test. Jeg skulle manito, er så fungerer turen. Voilà le bar en bas. Ja. Oui, ici c'est la même chose.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 Der Präsidenten. Přichází pan předseda. Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, Opětně zahajuji naše zasedání a doufám, přicházím k výsledkům hlasování dnešního prvního kola hlasování. Výsledky zní následujícím způsobem a naleznete je také na příslušné stránce. Čili závěrečná hlasování pana Busko je akční program Unie v oblasti zdraví, program EU pro zdraví přijato. Zpráva pana Busko je akční program Unie v oblasti zdraví, program EU pro zdraví Ehm, ehm, zpět eh, neposlání na výbor přijato. Pan Muresan, investiční plán pro budoucí Evropu, usnesení jako celek bylo přijato. A teď se dostáváme k pozměňovacím návrhům pana Fernandese a paní Dinaky k programu Invest EU a e, přečtu teď pozměňovací návrhy s odpovídajícím textem 1CB přijato, 6 e, zamítnuto, původní text, článek 3, odstavec 1, písmeno E přijato, pozměňovací návrh 7 zamítnuto, pozměňovací návrh CP přijato, pozměňovací návrh 13 odpadá, Pozměňovací návrh 8 byl zamítnut, stejně tak jako pozměňovací návrh 18. Původní text, článek 5, první část a článek 5, odstavec 2 byly přijaty 19 a 20 od zamítnuto. Původní text článek 7 odstavec 1 písmeno D, první část a druhá část byly přijaty. Pozměňovací návrhy 1CB první část a druhá část byly přijaty. Pozměňovací návrhy 1CB první část a pozměňovací návrh druhá část byly přijaty. Pozměňovací návrh 21 zamítnut, pozměňovací návrh 1 CP Omlouvá se pan předseda 21, zamítnuto 1, CP přijato. a Pozměňovací návrhy 2, 23, a 24 a 20 a 25 byly zamítnuty. Pozměňovací návrh 14 zamítnut, pozměňovací návrh 26 zamítnuto ke článku 7 odstavec 8 pozměňovací návrh 1 CB přijato. Pozměňovací návrh 27 zamítnuto. 5 zamítnuto. Pozměňovací návrh 28, 29 a 20 a 30 zamítnuto. Původní text příloha 2 číslo 13 přijato. Pozměňovací návrhy 31, 32, D, 33, D, 34 a 3, D a 35 byly zamítnuty stejně tak jako návrh 36. K, uváži, k ustanovení 3 pozměňovací návrhy 1CP první část, 1CP druhá část a 1CP třetí část byly přijaty. Pozměňovací návrhy 15, C a 2, C, 2, 10 byly zamítnuty. Pozměňovací návrh 1, CP k, bodu, k uvednímu bodu ustanovení 10 byl přijat k úvodnímu ustanovení 11, pozměňovací návrhy 9, 3 a 16 byly zamítnuty. K úvodnímu bodu ustanovení 13 byly, byla desítka a sedmnáctka zamítnuty. Úvodní bod ustanovení 24 hm, pozměňovací návrhy 1 CP, první část, druhá část, třetí část byly přijaty. Bod, původní bod ustanovení 8 a 20, pozměňovací na 1 CP, první část a druhá část byly přijaty. K úvodnímu bodu stanovení 30 byl pozměňovací návrh 11 zamítnut. Rovněž k úvodnímu stanovení 30 byl pozměňovací návrh 1 CP přijat. K úvodnímu stanovení 64 byl pozměňovací návrh 12 zamítnut. A teď se dostávám k pozměňovacím návrhům týkající se usnesení dopad COVID-19, opatření týkající se eh, dodržování zásad právního státu a základních práv. Odstavec 3, pozměňovací návrh 8 zamítnuto. Odstavec 4, pozměňovací návrh 2 zamítnuto. Po odstavci 8 pozměňovací návrh 18 přijat. K odstavci 11 pozměňovací návrh 9 zamítnut. Původní text, odstavec 11, první část a druhá část byla přijata původní text odstavec 12 přijato, původní text odstavec 14 první část a druhá část byly přijaty odstavci 15 pozměňovací návrh 19 byl rovněž přijat původní text k odstavci 15 první a druhá část tím odpadají. Po odstavci 15 byl pozměňovací návrh 10 zamítnut a rovněž tak pozměňovací návrh 11 původní text odstavec 16 byl přijat. Původní text odstavec 17 tím pádem odpadá. Původní text k odstavci 13, první a druhá část byly přijaty. Původní text k odstavci 20, první část a druhá část byly rovněž přijaty. Pozměňovací návrhy 11 k odstavci 21 a 12 k odstavci 2 a 20 byly zamítnuty. Původní text, mm, poznámka 7 byl přijato, původní text, referenční odkaz 8 eh, přijato, původní text, referenční odkaz přijato, 6 původní text, 12 přijato, původní text, referenční odkaz 13 přijato, původní text, Poznámka 14 přijata původní text, pozměňovací návrh, referenční odkaz 15 přijat. referenční odkazy k původnímu textu. 23, 29, 30 a 31 byly přijaty. Po recitálu B e, jednička zamítnuto, rovněž jako pozměňovací návrh 3. D e, pozměňovací návrh 13 zamítnuto původní text, e, recital první a druhá část přijato. Pozměňovací návrh 4D přijat. Původní text C k k části 1 a 2 tím odpadají. Původní text a, a první část a, a, a druhá část byly přijaty pozměňovací návrh 14 tak A, B a pozměňovací návrh 15 ke stejnému bodu byly zamítnuty původní text A, B, první část a druhá část byly přijaty. Po A, B pozměňovací návrh 6 byl zamítnut a C pozměňovací návrh 15 zamítnut. Původní text a D první část, a D druhá část byly přijaty. Původní text A E první část a druhá část byly přijaty. 17 k F přijato a tím původní text a E první a druhá část odpadají. Po recitálu AI byl pozměňovací návrh 7 zamítnut. Tím byly přečteny všechny výsledky hlasování dnes a nyní přerušuji zasedání až do 14 hodin. Ve 14 hodin oznámíme výsledky druhého, zahájíme eh, hlasování druhého kola. Děkuji vám srdečně a přeji vám dobrou chuť. Signor Presidente, Boa Krásné dopoledne, drazí kolegové prohlašuji eh, za znovu zahájené zasedání a než zahájíme druhé kolo hlasování dnes, rád bych dal v rámci článku 29 odstavec 4 slovo panu Jose Manuelo Fernandesovi, co se týče eh, revize komise pro interinstitucionální vyjednávání a jeho zprávu o Invest EU. Máte slovo. Tal como diz, é para pedir e em conformidade com o regulamento eh, interno do parlamento. Tak jak už jsem řekl, v souladu s vnitřním nařízením parlamentu jako zpravodaj této velmi důležité složky jejíž zpravodajkou je také paní Tinali, bych rád požádal, aby e, toto téma Invest EU mohlo být zasláno výboru pro rozpočet a výboru pro hospodářské záležitosti, abychom mohli zahájit interinstitucionální jednání. Děkuji mnohokrát. E, rád bych také po, poděkoval zpravodajům za jejich vynikající práci a o tomto návrhu se bude hlasovat pro, po představení návrhu komise. A nyní tedy zahajuje druhé kolo hlasování dneška budeme hlasovat o tématech, které se nacházejí v agendě, v programu jednání a bude se hlasovat mezi 14. a 15. 15. Jak víte, hlasování postupuje stejně eh, jako v, na bývalých zasedáních a všechna hlasování jsou jmenovitá hlasování. Zahajuji tyto kolo hlasování a jak už jsem vám řekl, můžete hlasovat až do 15. hodiny 15. minuty. Výsledky tohoto druhého kola hlasování budou oznámeny v 17 hodin 30 minut. E, a nyní přerušuji zasedání. Znovu pokračujeme v zasedání. Vítejte na oznámení výsledků druhého dnešního kola hlasování. A tyto výsledky jsou nejprve zpráva pana Fernandese a paní Tinali o programu InvestEU. EU Návrh komise v pozměněném znění byl přijat a druhá zpráva pana Fernandese a paní Tinagli ohledně programu InvestEU. E, tady jde o navrácení zpět do výboru, to bylo také přijato. A návrh usnesení ohledně dopadu opatření COVID-19 na demokracii, základní práva a právní stát. Toto usnesení jako celek bylo také přijato. Zápis ze zasedání 11., 12. a 13. listopadu eh, bude ke schválení předložen na začátku příštího zasedání a pokud nejsou žádné námitky, eh, tak eh, usnesení, které jsou, tak budou tyto usnesení ohlášena příště. Ehm, zasedání Evropského parlamentu je přerušeno. Já děkuji všem eh, oddělením administrativy a všem zúčastněním za pochopení stávající situace, která pro nás nikoho není jednoduchá. Přeji vám hezký večer a končím schůzi.